informovat služby. Okay. Now, now we move uh, on the declaration, explanations. A nyní uh, k vysvětlení hlasování. Zahájíme Baslasové zprávy a dávám slovo panu Baldassaremu. Honorevole Baldassare. We wait uh, some minutes. Několik minut posečkáme. Kolegové, já bych vás poprosil, abyste opustili eh, místnost svižně, tak aby eh, ti, kteří eh, budou chtít vysvětlit hlasování, mohli tak učinit co nejrychleji. A to v tichém sále. Onorevole presidente. Pan Baldassare, děkuji, pane předsedo. Jsem opravdu velice eh, rád eh, s tím, jak dopadla zpráva paní Bastos. Byl jsem s ní spokojený. Hlasoval jsem pro. Bohužel zásadní hospodářská krize, která postihla Evropu, negativně ovlivňuje vnímání potenciálu jednotného trhu. Platí to jak pro občany, společnosti, eh, tak i pro eh, eh, národní politická hnutí a některé státy. A je tady riziko, že se tak bude spochybňovat ta práce EU na posílení jednotného trhu. Zmiňme například úlohu o, tedy práci o, na, na veřejných zakázkách nebo směrnici o spožených platbách. Souhlasím tedy s tím, co zde zaznělo, že musíme posílit spolupráci mezi evropskými institucemi a členskými státy, protože často zásadní opatření jako celoevropský patent se zadrhla kvůli institucionálním konfliktům a národnímu ekocentrismu. A to si myslím, eh, že v krizi, jako je ta dnešní, je nepřípustné. Je třeba, bychom eh, přijali jednotný přístup k eh, vládnutí, tak abychom mohli přijmout správnou legislativu ve správnou chvíli, abychom mohli eh, znovu spustit eh, jednotný trh a posílit práva jednotlivých občanů v EU. Děkuji panu Baldasáremu a nyní dávám slovo panu Žilénovi. Pane předsedající, myslím, že v politice je třeba hovořit otevřeně. Jednotný trh slaví 20 let a byl velkým přínosem. Ale také musíme říci, že dnes vnitřní trh není už, nebo bude úplně odůvodněn pouze tehdy li i chránit naše pracovní místa a náš průmysl. Pokud nezměníme své postupy, co se stane v dalších letech? dominující ekonomiky, jako je Čína, Korea, Japonsko, Katar, budou i nadále skupovat náš průmysl, naše pracovní místa a jednoho dne, eh, až se rozhodnou delokalizovat z Evropy, tak nebudeme moci re- reagovat. Takže slova jsou důležitá, asi jsme se shodli na tom, že je opravdu na čase zavést skutečnou politiku ochrany vnitřního trhu, takový evropský protekcionismus. Děkuji. Děkuji vám, pane Živéne. A nyní má slovo pan, eh, paní eh, Zaníky. Eh, není přítomná. A dám tedy slovo paní Constance Legrip. Grip. Merci, monsieur le pré... Děkuji, pane předsedající. Jakožto členka výboru eh, IMCO jsem se zajímala hodně o zprávu kolegyně Bastos. Pokud jde o 20 hlavních obav eh, občanů a podniků, diskutovali jsme o této zprávě v souvislosti s naší diskusí o 20 letech jednotného trhu. Už 20 let máme volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu eh, a to eh, tedy plně má fungovat v našem prostoru jednotného trhu. Zaujal mě především skutečnost, že mezi hlavní obavy vyjádřené našimi spoluobčany patří problémy s uznáváním kvalifikací. A je tedy třeba zde působit velice proaktivně a efektivně. Právě to od nás spoluobčané očekávají, aby v nejbližší budoucnosti se podařilo skutečně zavést postupy pro uznávání jejich eh, profesních eh, kvalifikací a schopností, tak aby to bylo celé rychlejší, jednodušší, účinnější a levnější. Jakožto stínová zpravodajka EPP na toto téma eh, modernizace postupů. Aktivně spolupracuji s dalšími eh, členy výboru IMCO. Chceme opravdu zareagovat na tuto výzvu, zajistit více mobility, abychom měli více Evropy. Taková jsou očekávání našich spoluobčanů. Děkuji. Děkuji, Děkuji paní Legrip a nyní dám slovo panu eh, Restu Rosimu. Děkuji, pane předsedo. Abychom znovu eh, nakopli jednotný trh, což je velice nezbytné. Pokud máme dosáhnout strategie 2020, tak musíme naplňovat strategii, které mají pomoci o oživení ekonomiky a zaměstnanosti a získat důvěru v občanů a podniku. Já jsem pro tuto zprávu, protože zdůrazňuje rozdíl mezi očekáváními a realitou a to často vede k e, zvýšeným obavám, protože e, jsou tady daňové problémy, e, náklad na energii, které rostou. A v období, kdy občané musí získat větší důvěru v EU, tak je důležité, aby členské státy už, že spolupracovali s, s Evropskou unii, tak abychom mohli zvýšit konkurenceschopnost, abychom pos, abychom harmonizovali například náklad na energie. Pro spoustu firm reží náklad na energie jsou největší náklady a brání nám vytvoření skutečného trhu. Nyní pan Repo. Děkuji. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Jsem velice spokojen s tím, že eh, se tady povzbuzují eh, podnikatele, eh, aby povzbuzovali, tedy podporovali mládež, která chce studovat zahraničí. A myslím si, že se také říká, že komise sleduje své informační kampaně a musí eh, sledovat také její eh, výsledky. Je důležité, aby eh, se komise dostala k cílovým skupinám, protože jinak jenom vyhazujeme peněz, peníze, kterých máme tak jako tak málo. Já si myslím, že ta zpráva vytváří nové možnosti na podporu podnikatelů k větší mobilitě a poskytuje tak, tedy zajišťuje tak větší mobilitu, mobilitu v Evropě. Děkuji a nyní má slovo Líry Deva. Pane předsedo, eh, je mi ctí, že eh, dnes hovoříte eh, v anglicky. Já si myslím, že je to vynikající. Děkuji vám. Existuje řada obav, 20 zásadních věcí, které se týkají profesionální kvalifikací, otevírání účtů, otevírání podniků v zahraničí, eh, dědická práva eh, přes hranice a, přenositelnost penzijních nároků, ale v Evropě jsou ještě důležitější věci, kde roste tam nezaměstnanost. A proto nejdůležitější je vytváření pracovních míst. A motorem eh, vytváření pracovních míst na jednotném trhu je malý a střední podnik. To jsou to je, to je předvoj pro vytváření pracovních eh, míst a rozhýbání ekonomiky. A na to se tato zpráva eh, zaměřuje, proto jsem ji podpořil. Ovšem 35 evropských, 30% evropských občanů vůbec netuší, že nějaký jednotný trh nechápou legislativní rámec, nechápou nějaká naše nařízení. Potřebujeme eh, méně nařízení, tak abychom umožnili podnikatelskému duchu evropského lidu aby vzkvétal a aby se odměnil za tvrdou práci. Děkuji panu eh, Deovi, víte, moje angličtina není dokonalá, ale učím se. A uh, dávám slovo panu De Angelisovi. Děkuji, pane předsedo. Jednotný trh je velkým výdobytkem a je to skutečně klíčový faktor k tomu, abychom naplňovali ambiciozní cíl strategie Evropa 2020. 2020 Evropský společný trh je velkým výdobytkem a je třeba učinit ještě mnohé. A tato, e, tato příležitost je příležitostí k tomu, abychom znovu e, otevřeli otázku i fungování jednotného trhu a dosáhli nových věcí. Společná energetická politika je klíčová, pokud máme e, občanům zaručit čistou a dostupnou energii. Je potřeba odstranit překážky a z, znovu otevřít společný trh a to je eh, klíčové pro řešení ekonomické a sociální krize. Přispěje to k inovaci, růstu, rozvoji, eh, konkurenceschopnosti a co je nejdůležitější vzniku pracovních míst. Děkuji paní De Angelis, paní Monika Makovej. Děkuji. Pane předsedající, já podporuji smlouvu mezi Evropským parlamentem a komisí společný trh byl vytvořen, aby byl zajištěn eh, obchod mezi členskými zeměmi bez překážek. To, je vše, to však bohužel není současná situace. Je třeba, abychom zaručili občanům prospěch z členství v EU a abychom zajistili, že všichni jsou rovnoprávnými členy společného společenství. Abychom toho dosáhli, musíme jednotný trh prohlubovat, eh, zvyšovat konkurenceschopnost, ekonomický růst a vytvářet pracovní místa. Eh, z toho poplynou i sociální prospěchy a příspěvky. Je potřeba toho dosáhnout, musíme toho dosáhnout, musíme podporovat harmonizaci, musíme vytvářet společný železniční systém, musíme vytvořit společná pravidla pro malé a střední podniky je potřeba méně úprav, právních úprav, ale jasnější předpisy. Harmonizace je klíčová pro společný trh a pro naše občany. Děkuji. Děkuji paní Makovej a nyní má slovo pan pan Adam Bělan. Děkuji za slovo. Cílem společného trhu je volný pohyb zboží eh, kapitálu a, a osob, což má přispět k udržitelnému ekonomickému rozvoji. Avšak občané narázej, narážejí na problémy v hladkém fungování. Jsou tady prázdná místa, nedostatky v legislativě a v informovanosti a je tedy potřeba eh, předložit komisi a členským státům určitá doporučení, která povedou k harmonizaci eh, k harmonizaci společného trhu je potřeba harmonizovat uznávání kvalifikací, přístup k zdravotním, bankovním a penzijním službám. Měli bychom podpořit také digitální společný trh, který prospěje podnikatelům a spotřebitelům. Podporuji volání po modernizaci veřejné zprávy, E, s cílem zavedení elektronických a digitálních služeb. Podporuji také spolupráci všech tří institucí a členských států e, pro to, abychom zlepšili přístup e, občanů k rozhodovacímu procesu. Pan Kelly, děkuji, pane předsedo. Já jsem byl potěšen, že jsem mohla hlasovat pro tuto zprávu a čím dříve se nám podaří zlepšit jednotný trh, tím se nám podaří zlepšit obecně situaci a čelit ekonomické krizi a vytvořit také růst v budoucnosti. Tady se hovoří o obavách evropských občanů a podnikatelů. Určitě podnikatelů, ale pro většina no, občanů ti si asi nejsou vůbec vědomi tohoto společného trhu. A to je výzva pro nás. Návrhy, které tady máme, jsou rozumné, přiměřené a měli bychom je naplnit co nejdříve. Chci potrhnout dva. Za prvé, velký potenciál, který máme při využívání internetu a elektronického obchodování. Příliš mnoho eh, podniků se nerozšiřuje nad rámec vlastního státu kvůli tomu. A druhý důležitý bod je uznávání kvalifikací eh, v celé Evropské unii. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Kelimu. Paní Elena Basesku, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jsem také hlasovala pro tuto zprávu. Myslím si, že konsolidace jednotného trhu je nezbytná, chceme-li znovu nastartovat hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Myslím, že překážky, které přetrvávají eh, a které brání volnému pohybu na jednotném trhu, by měly vymizet co nejrychleji tak, aby všichni občané mohli eh, těžit ze všech svých eh, práv. Rumunští občané stále ještě čelí omezení pohybu na trhu práce. A to není vůbec odůvodněné a takovéto překážky by měly být odstraněny. V souvislosti s hospodářskou krizí je důležité odstraňovat všechny bariéry. Tak bychom přispěli k inovaci, růstu a k větší důvěře občanů v jednotný trh. Chtěla bych zdůraznit význam řádné zprávy. Myslím si, že jednotný trh by měl být tedy v centru snah evropských orgánů. Děkuji vám a nyní přecházíme k obchodním jednáním EU s Japonskem a s provoma pan Diva, prosím. Děkuji, pane předsedající. Toto je velmi důležitá zpráva. Japonsko je naším druhým největším obchodním partnerem po Číně a Japonsko eh, investuje v Evropské unii velké částky produkce výroba aut, jak v Evropské unii, tak i eh, ve Spojeném království je rozsáhlá a 140 tisíc pracovních míst vzniklo díky eh, japonským investicím. Stejným, stejně bychom my měli investovat do japonské ekonomiky. Je třeba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 žádat na Japoncích, aby neměli kvantitativní tarify a omezení a aby otevřeli své distribuční sítě našim vývozům a našim službám. Někdy to je velmi obtížné dosáhnout na japonské trhy vzhledem k tomu, jakým způsobem obchodují. Je třeba, abychom nastavili rovné hrací podmínky, abychom i měli přístup na japonské trhy eh, k japonským spotřebitelům stejným způsobem, jako mají i Japonci na naše trhy a abychom tam mohli prodávat naše výrobky. Ta zpráva je velmi důležitá. Děkuji za ní. Děkuji, pane Deva, pan Adam Bělan. Evropská unie a Japonsko představují jednu pětinu obchodu eh, celosvětového. Vysoce kvalitní japonské výrobky jsou předmětem zájmu evropských společností a, smlouva o volném obchodu by byla užitečná pro posílení vývozů do Japonsko- Japonska. Většina eh, nás tedy pod podporuje vyjednávání, je třeba zaměřit se na konkurenceschopnost, ochranu duševních práv a odstranění netarifních překážek při přístupu na eh, trhy a k veřejným zakázkám. Je třeba zaměřit se také na vyrovnání netarifních překážek po zahájení eh, jednání, což by mělo mít vliv i na naše stanovisko. Eh, měli bychom dále vzít v úvahu bilaterální ochrana opatření v takových eh, odvětvích, jako je automobilový průmysl, abychom příliš neohrozili evropské podnikání. Byl jsem, hlasoval jsem pro usnesení. Prosím, Čambaso, Gorma slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Vzhledem k probíhající světové hospodářské krizi eh, bychom neměli zapomínat, že Evropská eh, unie se musí neochvědně stavět za evropský eh, celosvětový obchod a konkurenci. Někdo říká, že 21. století bude stoletím Asie. Kromě Číny je tady ASEAN, Singapur, Malezie, Větnam, Indonésie – a, těm se bude dařit mimořádně dobře, pokud jde o hospodářskou situaci. To znamená, že se musíme maximálně vynasnažit, aby Evropská unie pokračovala v rozvoji vztahu s touto oblastí a, aby eh, podporovala ty, které již dobře mají tržní eh, ekonomiky fungující. Eh, podobně jedním dobrým krokem by byla taková dohoda s Japonskem. Už něco takového máme s Jižní Koreou a víme, že to zvýší obchod pro obě strany. Je to vzájemně výhodná situace. Samozřejmě víme, že jsou tady určité překážky volnému obchodu, jako jsou daně, poplatky, cla a, já si myslím, že ovšem také musíme odstraňovat netarifní bariéry. Pokud e, máme podporovat skutečný e, volný obchod, Evropa tedy musí e, tomuto věnovat větší pozornost, zejména u těch zemí na Dálném východě. Myslím si, že je tady velký potenciál v této oblasti. Děkuji, Charles Stanok. Pane předsedo, já bych také rád chtěl um, poblahopřát vám k dobré angličtině a um, já se jednou pokusím hovořit jazykem Danteho, ale zatím ne. Evropská unie a i Japonsko by eh, měly být hrdé na takovouto eh, eh, dohodu, která potvrzuje jejich partnerství. Japonsko není jenom spojencem, ale třetí nejrozvinutější svět, ekonomikou světovou a vysokou úrovní spotřeby. A obchod s Japonskem je obrovský. Minulý rok byl obrant tady dohromady 116 miliard a hm, dovoz a vývoz e, je základem EU. E, přináší to e, hm, věci výrobcům i dovozcům a musíme podporovat takováto partnerství, kde je jenom najdeme. A zejména s demokraciemi, jako je Indie a Japonsko, které Eh, potřebují nám, eh, nebo které nám pomohou eh, zahájit hospodářský růst, který nám teď chybí. Za poslední 21 let od první společné deklarace EU-Japonsko k obchodu a k dalším otázkám je jasné, že politické vztahy mezi Evropskou unii a Japonskem jsou stále silné. Tato zpráva a zóna volného obchodu může být jedině vzájemně přínosná. Děkuji vám to i za vaše hry slova. A nyní dám slovo eh, Anna Pekulo. Děkuji. Já jsem hlasoval pro eh, tu dohodu. Jsme eh, pro sebe navzájem druhým největším obchodním partnerem, eh, protože mezi námi 115 miliard eur a eh, Japonsko je tady všude přítomné v Evropě, eh, to také dobře víme. Ovšem důležité je také, aby evropské podniky se dostaly na japonský trh, to znamená, je tady důležitá reciprocita. To je, myslím si, rozhodující parametr hm, obchodní politiky. To znamená, že musíme zrušit zbytečná cla. Evropa potřebuje eh, růst. Musíme vždy eh, myslet při rozhodování na to, že jsme hodnotové společenství, to znamená, že vztah s Japonskem musíme posilovat. Naše kultura je velice odlišná, ale máme společné opravdu evropské hodnoty, i pokud jde o lidská práva, eh, právní stát a svoboda, svobodu vyjadřování. Děkuji, eh, pane Takolo. A naposledy eh, eh, promluví pan Kelly k této věci. Děkuji vám, pane předsedo. Musím říci, že mám velkou úctu k Japonsku. Je to skvělý, inteligentní národ a tvrdě pracuje a za posledních několik let dosáhl velkého pokroku. Samozřejmě v současné době prochází také eh, velkým neznázemi eh, vzhledem k tsunami, k Fukushimě a tak dále, ale Bezala jistě se semknou a, a eh, učiní pokrok v budoucnosti. A my v Evropě jim musíme pomoci. Hmm, a to i zónou volného obchodu. Jednou důležitou věcí je, eh, jsou veřejné zakázky. Oni budou muset změnit eh, své postavení k veřejným zakázkám. Pokud říkáme, že jedna z nejdůležitějších věcí pro zřízení volného, zóny volného obchodu mezi námi je pro toto, tak my, my říkáme, že to, tak myslíme, že to je lepší pro eh, Evropu i e, Japonsko. Děkuji. A úplně poslední je kolegyně Záborská. Děkuji vám, pane předsedo. Nepřihlásila jsem se e, k vysvětlování hlasování, protože bych chtěla reagovat na e, situaci, která nastala při hlasování. Bylo to při zprávě paní Schnieber Jastram. Chci se eh, zastat všech kolegů, kteří se eh, zastavili při ústním pozměňovacím návrhu, protože jenom hlasovali podle svého svědomí. Eh, kolega Kašman využil řečnickou dobu, aby nás zdiskreditoval a blamoval. Já si myslím, že tento parlament hovoří hodně o lidských právech a právo na souboru svědomí je jedním ze základních lidských práv a proto mi velice líto, že se tento incident stal. Děkuji. Tímto je zasedání eh, přerušeno do 3 hodin odpoledne. Děkuji vám a popřeji vám dobrou chuť k obědu.